Takže vážení kolegové, zaujměte prosím místa a zahájíme naši schůzi výboru. Velmi srdečně bych vás zde chtěl přivítat paní Lindu McEvans, která předsedá výboru DEVE, protože dnes budeme mít významné sdělení, zde mám tedy respektive text o fondu, který tedy by se měl prodloužit. Nejprve bych eh, se vás chtěl dotázat, zda můžeme schválit pořad jednání s tím, že bod 7 je odložený. Jde o tu zprávu, kterou jsem já měl prezentovat ohledně usnesení Rady o Brexitu, ale jistě chápete, že v této oblasti jsme v očekávání několik slov o neformálním setkání s ministry Rady pro všeobecné záležitosti 12. března. To byla schůze, která se konala v Bukurešti. Vyjednávací tým parlamentu o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích byl pozván v úterý 12. března do Bukurešti, aby se účastnil neformální diskuse s ministry 28 členských států před Radou pro všeobecné záležitosti. Byla to příležitost, abychom prezentovali a obhajovali hlavní linie naší pozice parlamentu o víceletém finančním rámci 2021-2027. Poprvé to byla vlastně setkání, kde jsme mohli přímo před všemi ministry a státními tajemníky, kteří zasedají v radě, a nikoli tedy pouze prostřednictvím předsednictví rady, kdy jsme se tedy mohli s nimi bilaterálně setkat a vlastně jsme uvedli, jaké jsou naše preference ve vyjednávacím postupu o VFR a o odvětvových programech, vlastních zdrojích, o těch mm, úvěrech, o flexibilitě, horizontálních principech a revizi v polovině období. I přes omezený čas, který nám byl vyhrazen, Diskuse s ministry byla otevřená, upřímná, myslím si kvalitní. Někteří ministři podpořili parlament v jeho vůli najít nové vlastní zdroje, naplánovat skutečné nástroje pro flexibilitu nad rámec stropů VFR, abychom měli mechanismus pro ochranu Unie v případě eh, pochybení oproti právnímu státu. Někteří čistí při, eh, plátci se vyjádřili pro skromnější rozpočet 1% HDP a nikoli více a bez nových vlastních zdrojů. Celkově jsme měli dojem, že rada příliš nepokročila v té práci a že pro ní bude obtížné dodržet ten cíl, který si vytýčila a to vyjádřit stanovisko na Evropské radě na podzim 2019. Pokud jde o mě, tak jsem pozva, vyzval ministry, aby definovali jejich strategickou vizi, roli a kompetenci C Evropy v následujícím období a aby identifikovali společné evropské výdobytky, které bychom měli tedy převést a také vlastně prostředky na národní úrovni, které by se měly převést do evropského rozpočtu. Vyzval jsem je na to, aby vlastně přemýšleli o takových těch větých kolegích, kolejích toho vyjednávání, co vede k tomu, že by to vedlo ke snižujícímu se rozpočtu less of the same. Je jasné, že meziinstitucionální kontakty se musí posílit, aby ty lhuty byly dodrženy, což tedy parlament už vyjadřuje tuto vůli. Ti, kteří budou členy vyjednávacího týmu po volbách by také měli být pozváni na příští neformální radu pro všeobecné záležitosti, která se bude konat za finského předsednictví. Ještě několik slov o schůzi s komisařem Ettingerem. 13. března. Setkal jsem se s komisařem minulou středu ve Štrasburku se zpravodají o VFR a o vlastních zdrojích. Komisař se chtěl s námi podělit o pár informací. Ostatně některé překračovaly rámec VFR. Pokud jde o VFR, tak komisař vyjádřil vůli, že členské státy se zajím, mají zájem na tom, aby se dosáhla schoda v říjnu 2019 jak jsem uvedl před chvílí, neměli jsme stejný pocit, když jsme se setkali s ministry v, v Bukurešti. Pokud jde o Brexit, tak komisař upozornil na mezeru, samozřejmě na ten nedostatek financování, který by vyplynul z toho Brexitu bez dohody který vyčíslil na ztrátu 6 miliard v roce 2019 a 12 miliard v roce 2020. Za tohoto předpokladu by komisař naplánoval opravný rozpočet v roce 2019, který by obsahoval zvýšení příspěvku 27 členských států na jedné straně a na druhé straně snížení výdajů. začínám si klást otázku a uvažovat, že možná Spojené království zůstane v Evropské unii, aniž by chtěl předjímat, což by samozřejmě byla ukázka odolnosti Spojeného království. Pokud jde o rozpočet pro eurozónu, tak komisař popsal radu rozdělenou do několika skupin zemí. Návrh by mohl být předložen v červnu letošního roku. Komisař tedy vzbudoval takový dojem, že je zde silný tlak, který je vyvíjen na parlament. Podepsal s rumunským předsednictvím dopis adresovaný předsedovi parlamentu, který vyzývá všechny výbory k tomu, aby hlasovali do plenární schůze dubnové plenárky, do té poslední plenárky v tomto legislativním období. Což samozřejmě vyvolalo určité protestní reakce, protože pokud komisař by měl vyvíjet nějaký tlak, tak by to v prvé řadě měl tlačit na radu, protože my jsme už od listopadu připraveni vyjednávat, jak víte kolegové. A když komisař viděl, že tedy zde nebyly příliš pozitivní reakce na to, tak vyzval předsedu komis- výboru a zpravodaje na, nové, na novou schůzi aby se urychlil ten proces a kladu si otázku, zda to je opravdu role komise. Takže vážení kolegové, byl bych spíše názoru, a sdělil jsem to komisaři, že bychom neměli jak si eh, překračovat naše práva. Je, je zde rada a parlament, které mají tu hlavní odpovědnost ohledně rozpočtu. Komise je spíš takový ten spojovací článek a já chápu, že komisař Ettinger by chtěl do 31. října všechno dokončit, ale nejsem si jistý vzhledem k lhůtám a k nedostatečné připravenosti rady zjevné, protože to, čeho jsme byli svědky v Bukurešti, naznačuje, že jak si všichni očekávají, že hlavy států a vládce jednoho dne setkají, a dohodnou se na tom, jaký by mohl být příští víceletý finanční rámec a za těchto podmínek parlament, ať už bude jakýkoliv obsah tohoto dokumentu, očekává se, že parlament to tedy odsouhlasí. A to tedy bude v příštím volebním období. Chtěl bych také spíše se ujistit, že rozhodnutí koordinátorů, tak jak byla sdělena prostřednictvím návrhu ze schůze 7. března. Máte ten návrh zápisu ve vašich složkách, takže mohu považovat, že ten zápis je schválený. A potom tam máte návrhy schůzi, ze zápisu ze schůzi 14. února a 26. února. Pokud nemáte námitky, tak považujeme tyto zápisy za schválené. Konstatuji, že nejsou žádné námitky, takže zápisy jsou schválené. A bod, kterým se budeme zabývat teď, a to Svěřenecký fond pro Středoafrickou republiku, ten fond Beku, to je bod, který tedy, o kterém jsme se který budeme projednávat společně s výborem DEVE a ještě jednou zde vítám paní McEvan a další kolegy z, je, z jejího výboru. Je to požadavek o prodloužení fondu, který byl založen na pět let a který by měl být dokončen 3. 30. června letošního roku a my se musíme rozhodnout o jeho prodloužení o 18 měsíců. A s tímto dávám slovo paní Lindě McEvan, aby eh, učinila úvod tomuto bodu. Jean, and thank you for... Děkuji Eh, za to, že jste eh, nám eh, umožnili mít tuto společnou schůzi k fondu Beku. Já bych nejdříve chtěla přivítat naše hosty z Nové Kaledonie. Jsou zde na základě pozvánky pana Pongy, který je místopředsedou výboru DV. Bohužel tady není přítomen, můžete mě prosím pozdravit. Vítám vás. Vím, že pro eh, mnohé z vás je to vaše eh, první návštěva v Bruselu a dokonce je pro mnohé toto první návštěva eh, v Evropě, tak vás tady všechny velmi vítám a děkuji za to, že jste přišli. Děkuji tedy za vaši účast. Pane předsedo, vy jste hovořil o tom, že vyčkáváme, co se týče Brexitu. Dokážete si představit, že já jsem pořád ve vyčkávání. Nevím, eh, zali je to poslední schůze eh, DV, které budu předsedat, nebo zali bude něco další. Já nevím, jestli tady vůbec budu příští týden v Bruselu nebo ne, takže všichni jsme pořád v takové nejisté situaci a vyčkáváme, co se bude dít. Eh, jak říkám, je to společná schůze s výborem DV Mnoho eh, kolegů tady ale není, protože jsou na společném parlamentním schromáždění v Bukurešti. Bylo pro nás komplikované najít nějaké jiné datum, protože je před volbami. A jak jste řekl, my musíme vyřešit eh, eh, otázku eh, prodloužení svěřenského fondu před volbami, protože tento fond vyprší 30. června tohoto roku. Proč vůbec hovoříme o svěřenském fondu BEKu v Evropském parlamentu? protože v novém finančním nařízení došlo ke změně pravidel a Eh, jedná se o to, že když se eh, zřizují svěřenské fondy, jako je Beku, eh, tak je potřeba takovéto fondy schválit. A my jako Evropský parlament máme tedy úlohu v této oblasti, ale také co se týče rozšíření trvání tohoto fondu. Ale protože máme toto nové pravidlo, tak na to musíme zareagovat, ale v našich postupech k tomu nemáme jasné pokyny. Proto zahraniční věci výbor, eh, náš výbor DV a výbor pro rozpočet eh, se dohodli eh, na tom, že uspořádají konzultaci a že poskytnou právní poradenství, pokud jde o tyto svěřenské fondy, jako například fond Beku. Takže takto budeme postupovat. A my se také připojujeme k výboru pro ústavní záležitosti, eh, tak aby eh, v budoucnosti Evropský parlament eh, vypracoval postup, jak by se mělo pracovat. Máme tedy nyní současný stanovený postup, ale v příštím jednacím řádu by k tomu měly být stavěna pravidla. Eh, proč tedy eh, Evropská komise si myslí, že je eh, potřeba toto řešit? To si vyslechneme a potom koordinátoři z obou našich výborů se dohodnou na tom, jak se bude postupovat v případě prodloužení. A vypracujeme dopis eh, pro pana eh, Tajanyho a tam se ho zeptáme, aby přišel se stanoviskem na plenární zasedání a potom se bude informovat eh, předseda komise písemně. A nyní bych chtěla pohovořit o kontextu tohoto fondu. Tento Beku svěřenský fond byl zřízen v červenci roku 2013 a byl to první Eh, takovýto svěřenský eh, fond svého druhu. Eh, cílem bylo zareagovat na krizi, ke které došlo ve Středoafrické republice v letech 2012 až 2013. Kromě přídělů z Evropského rozvojového fondu a z fondu Evropské unie činící 183 milionů eur, tak Francie, Německo, Nizozemsko, Itálie a Švýcarsko přispěly také se svými prostředky a celková částka tohoto fondu je 239,5 milionů eur. A já jsem byla ve Středoafrické republice a viděla jsem, jaký vliv na život tento fond má. Slovo beku eh, znamená v jazyce sango, což je jazyk Středoafrické republiky, znamená naděje a doufáme, že tento fond to eh, pomůže lidem, kteří žijí ve strašných podmínkách. Já jsem se zúčastnila eh, eh, setkání Rady Svěřenského fondu. Bylo to 30. listopadu. Byla jsem tam jako pozorovatelka a Rada Svěřenského fondu bude postupovat podle doporučení Eh, komise. Komise doporučila rozšíření tohoto fondu do konce roku 2020. Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí eh, v Africe podle indexu lidského rozvoje. Je tam eh, chronický chronické zaostávání, jsou tam velmi slabé instituce, je tam nedostatek v základních službách. My jsme tam byli Eh, loni a eh, ta situace eh, bezpečnosti je velmi komplikovaná. A loni, když jsme tam byli, tak jsme zaznamenali, že svěřenský fond, na rozdíl od jiných fondů, rychle může poskytnout prostředky přímo na místě. A my jsme viděli přímo v terénu, že se třeba pomáhalo ženám, tak aby si mohli zřídit nějaký malý obchod v hlavním městě Bangui. Taky jsme byli svědkem jiných eh, projektů. Eh, je to eh, země, kde kvůli konfliktům lidé opuštili své domovy a díky tomuto fondu se lidé vrací domů a díky tomuto fondu se také vytváří důvěra mezi komunitami mm, mm, mm, kolega Frank Engel a Norbert Neuser z EPP a z SAD, koordinátoři DV tam byli také, ale bohužel nemůžou zde být dnes s námi. E, po e, naší e, návštěvě se situace zhoršila. My jsme tam tedy byli v roce 2016, v roce 2017 se situace zhoršila a bohužel nebude-li mír v této zemi, tak nevíme, jak bude dále pokračovat tato země v rozvoji. A bezpečnostní uh, složky uh, v zemi jsou uh, školeny také z prostředků EU, vynakladají se na to velké prostředky, ale v případě, že armáda nezajistí bezpečnostní situaci v zemi, tak se těžko situace zlepší. Týká se to třeba, když jsme opouštěli hlavní město, ta situace opravdu nebyla dobrá. Zlepšuje se to pomalu, ale situace je opravdu velmi komplikovaná. Ale já jsem v únoru se podepsala mírová dohoda mezi ozbrojenými složkami. Určitě si o tom ještě něco vyslechneme. Já my jsme tedy, já bych chtěla pozvat, eh, vyzvat Francesku Di Mauro z DG Devco, aby eh, představila, eh, jaká je situace. Děkuji paní předsedkyně a děkuji za toto společné zasedání. Je potěšení zde být a myslím, že s vámi máme skvělou obhájkyni, protože jste eh, byla s námi a eh, víte, co ten fond obnáší a také jste nás už uvedla do problematiky, takže nemusím opakovat. Vytvořen byl v roce 2014, aby řešil krizi v zemi, která byla v ubohém stavu a Eh, samozřejmě stát tam vůbec neexistoval. Eh, takže Evropská unie řekla, využijeme nyní eh, novou možnost, kterou máme s tímto svěřeneckým fondem, kde vlastně státní zpráva není vidět. Lidé tam trpěli velkým vnitřním přesídlením. Humanitární pomoc tam sice byla, ale jde o to, aby lidé měli aby se pod podpoře těšila i e, menší, e, respektive drobná e, státní zpráva, místní zpráva. To znamená, koncepce svěřeneckého fondu souvisí vlastně s propojením humanitární pomoci a obnovy. To znamená, poskytujeme přímou pomoc obyvatelům, to znamená dodávky potravin, zdravotních služeb, přístřežků, balíčku a současně se snažíme obna, obnovit eh, systém jako takový poskytování služeb, aby se mohli eh, dříve nebo později postavit na vlastní nohy. Takže vznikl na pět let v červenci 2014 z iniciativy Francie a EU a okamžitě Německo, Nizozemsko a pak eh, o rok později Itálie a Švýcarsko se přistoupili. Samozřejmě, že e, tedy jak je patrno, i nečlenské státy se mohou e, přidat k tomuto svěřeneckému fondu. Máme nyní 243 milionů e, v svěřeneckém fondu Středoafrická republika má 5 milionů obyvatel, to znamená, že na hlavu připadá značně vysoká částka. Vzhledem tedy eh, k vysokým slibům a závazkům 95% už bylo obdrženo a skrze programy jsme již přislíbili 82%. Eh, vyplatili jsme už více než 67% a nasmlovali jsme asi 85%. Absorpční, absorpční kapacita je silná, značná rychle jsme rozhodli o opatřeních a pokud jde o směřování e, opatření e, podpůrných, tak jsme e, implementovali programy, i když implementace v takovéto zemi je obtížná, protože tam panuje nejistota. Působíme skrze mezi, mezinárodní nevládní organizace, snažíme se ale samozřejmě spolupracovat s místními nevládními organizacemi, s organizacemi OSN a také s agenturami programy členských států. Pokud je o oblasti intervencí, více než 40 eh, naší činnosti se týká zdravotnictví. Ehm, pokrýváme téměř celou zemi. Více než 2 miliony lidí z 5 milionů ehm, takovýmto způsobem pokrýváme. Zejména se zaměřujeme na děti, ženy, těhotné ženy a tak dále. Pak další služby, jako například ehm, rozvoj venkova, dále pak usmíření, dále pak genderový program, nebo tedy program Eh, rovnosti mužů a žen, protože značná část násilí eh, se týkala eh, eh, žen. Dále návrat eh, přesídlenců. Měli jsme dokonce uprchlíky vně hranic Středoafrické republiky. Aby se mohli vracet, tak musí mít především přístup k základním zemědělským produktům a službám. Musí tam panovat určitý systém usmíření během těch uplynulých 4-5 let jsme například uspořádali velkou dárcovskou konferenci i za účasti parlamentu, myslím i um, osobně paní Lindy Evans. V roce 2016 byl zvolen nový prezident, eh, k němuž se upínaly velké naděje na změnu situace. My jsme vynaložili 2 miliardy v rámci Národního rozvojového plánu a e, jsme s ním vcela v souladu, ale v roce 2017 a 2018 se situace nezlepšovala, naopak se zhoršovala, zejména pokud jde o nebezpečí, které e, e, tam panuje. Jsou tam ozbrojené skupiny, které ohrožují celé území. Snažíme se eh, díky naší CNDP mise eh, poskytovat výcvik místním ozbrojeným silám a podobně. V říjnu loňského roku jsme diskutovali s členskými státy a parlamenty o tom, čeho jsme již dosáhli. Dosáhli jsme již značného, například jsme zvýšili odolnost obyvatel a přístup k hlavním službám, ale zbývá ještě mnohé, zejména pokud je o provozu schopnost Eh, svěřeneckého fondu a ta mírová dohoda eh, pokulhává. Eh, situace se nezlepšuje, pokud jde o zlepšování bezpečnostní situace v zemi. Svěřenecký fond tedy zajistil určitou míru flexibility, eh, eh, jistou míru adaptability a eh, rychlého jednání. Také musíme měnit z důvodu nejistoty a nestability naše působiště. Plně, v plné míře jsme zapojili místní orgány a s radostí kvituji, že zde je zástupce ambasády místní eh, zástupci nebo zástupci státu jsou i členy našich eh, eh, řídících rad a výboru. A tento svěřeneckých Fond eh, Beku eh, eh, se těší skutečně oblibě a známosti všech. Strategická rada se sešla v listopadu v Bangi a rada žádala o prodloužení působení až do prosince 2020, to znamená do konce tohoto víceletého finančního rámce. A to nám umožní eh, spotřebovat fondy, které máme a už jsme slíbili, eh, získali přísliby k, dalších, k dalším příspěvkům, to znamená zejména ze eh, Francie, Německa, Itálie i Švýcarska, plus možná ještě další zdroje. Takže se skutečně domníváme, že mm, těch fondů dobře použijeme a navíc Mírová dohoda byla v, v únoru podepsána v Bangi po eh, diskusích eh, v Chartumu pod vedením Africké unie a v souladu s demokratickým zvoleným prezidentem. Máme tedy tuto mírovou dohodu, která skýtá příležitost, aby Středoafrická republika konečně vybředla z krize a beku může být použit jako velmi efektivní nástroj podpory mírové dohody, aby se eh, přesídlenci mohli vrátit eh, do svých domovů, eh, k nímž zatím neměli přístup z důvodu nebezpečí a umožní to také vládě podpo, poskytnout jim podporu. A snad poslední informace už jsme se zúčastnili pracovní skupiny KODEF na radě eh, 14. února a eh, také na radě pro zaměstnanost a sociální otázky a ochranu spotřebitelů byl schválen dopis eh, předsedy Rady EU a komisaře Mimici který eh, dává eh, vlastně zelenou eh, prodloužení tohoto mandátu. Na tomto místě končím a ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji. Než dám zpět slovo panu Artuimu, aby řídil diskusi, se nám přihlásil pan Marius Enzesiu, který je z velvyslanectví Středoafrické republiky je radou pro ekonomické záležitosti a myslím, že se chce vyjádřit. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste nám dali příležitost Středoafrické republice, abych přijel, přišel sem a zúčastnil se tohoto schromáždění a vyjádřil se. Fond Beku, to je Evropa. To je Evropa se vší svou štědrostí, Evropa, která obhajuje své hodnoty, hodnoty míru, odolnosti, vy jste hovořila před chvílí o odolnosti a také hodnoty rozvoje, kde by nikdo neměl být ponechán stranou. Beku to je také Středoafrická republika, protože ta se silně stotožňuje s fondem Beku. Zapůsobilo na mě u těch strategických diskusí o fondu Beku, které se v říjnu zde konaly v Bruselu, ministr ekonomiky, který řekl, že nepotřebuje technickou pomoc. Týká se to vlastně využití těch prostředků z fondu Beku. Fond Beku nabízí flexibilitu a řadí, patří k té strategii konsolidace a vytváření míru v naší zemi, kterou nastolila naše vláda s, třemi, s těmi třemi složkami a s těmi akcemi v terénu díky Beku to umožňuje Středoafrické republice budovat si lepší budoucnost, takže to na nás hodně působí. Hovořila jste o těch malých projektech, my jsme přesvědčeni, že i když ty akce z, z fondu Beku jsou malé, tak jsme přesvědčeni, že i ty drobné akce vytvářejí obrovské výsledky a v budoucnu to budou ještě daleko větší a významnější výsledky, kterých budou, které budou dosahovány. Dnes byla v Středoafrické republice 6. 6. února podepsána v Bangí dohoda o míru. Samozřejmě v následujících dnech se bude tato dohoda plnit. Je to tedy také příležitost pro to, aby fond Beku mohl ještě efektivněji působit, protože problémy s fondem Beku dnes to je určitá nejistá těkavost té situace v terénu, zejména bezpečnostní situace. Beku nemá přístup do jiných míst Středoafrické republiky a díky této mírové dohodě je to příležitost, a umožní eh, fondu Beku, aby ještě více zacílil své akce, pomáhal a pomáhal vytvářet dětem a ženám a lidem ze Středoafrické republiky lepší budoucnost. Takže my chceme znovu zopakovat naši vůli a prozbu, aby se tedy ten fond prodloužil, protože vy, jakožto poslanci Evropského parlamentu, zastupujete také občany vašich členských států, takže bychom chtěli na vás apelovat, abyste byli mluvčími Středoafrické republiky ve vašich státech tak, aby také přispívali do fondu Beku, protože příspěvky do fondu Beku, to jsme také my, všichni Středoafrická republika a Evropská unie společně ve vzájemném pochopení, tak, aby se obhajoval ideál míru, ideál rozvoje, aby nikdo nebyl ponechán stranou takže toto je to poselství, které chceme zde dnes také vyjádřit a upozornit vás na všechny tyto záležitosti. Moc krát vám děkujeme. Děkuji vám za vaše slova. Souhlasím s vámi v tom, že ve Středoafrické republice fond Beku představuje vlastně takové vztahy mezi Evropskou unii a touto zemí. To samozřejmě mnoho lidí tam zná ten fond, ví o něm, takže mohl by to být také dobrý signál teď k propagaci tohoto fondu. Takže prosím, pane Artvi, předávám vám slovo k dalšímu předsedání schůze. Takže zaznělo zde hodně argumentů, velmi přesvědčivých, proto, abychom prodlou, schválili prodloužení fondu Beku Nezaznamenal jsem žádné žádosti o slovo, obracím se tedy na kolegy. A ano, omlouvám se, tam je, se hlásí kolegyně King. Děkuji. Nasaďte si prosím sluchátka. Děkujeme za tuto diskuzi, která je velmi důležitá a velmi zajímavá. Děkuji také Lindě za to, že hovořila o nejdůležitějších bodech pro tento fond a že je důležité podpořit Středoafrickou republiku. My ve výboru DV známe velmi dobře Středoafrickou republiku. Máme ještě další program. Zabýváme se tím v naší práci a cílem je právě mír a usmíření. A snažíme se dostat k místním lidem a tak, aby díky mírovému procesu se mohli zúčastnit rozvojových projektů. I já podporuji tento fond a jsem přesvědčena, že tento fond pomůže k dosažení míru. Středoafrická republika skoro neví, co je to mír. A prvními oběťmi jsou ženy a děti. Musíme podpořit mírovou dohodu, protože bez míru neexistuje rozvoj. A pokud my jim dáme možnost, tento fond eh, prodloužit a myslím, že k tomu bylo řečeno mnoho pozitivního. Myslím si, že nemůžeme zůstat eh, v polovině cesty. Ženy a děti potřebují naši pomoc a týká se to i těch malých drobných projektů, o kterých se tady hovořilo. Já jsem se této cesty nezúčastnila s Lindou, ale toto téma znám velmi dobře. Já se touto problematikou zabývám. My jsme uh, pracovali se zástupci občanské společnosti a s orgány Středoafrické republiky a my se tím eh, zabýváme v našem smíšeném parlamentním schromáždění ACP. Děkuji tedy Evropské komisi za její slova. Děkujeme také za tento dopis, o kterém jste hovořili, a také děkujeme zástupci velvyslanectví. Ano, je to pravda, že my poslanci naším úkolem je apelovat na naše členské státy a podpořit je v tom, aby Středoafrická republika mohla znovu nastolit mír a aby se země mohla rozvíjet, což je důležité nejenom pro tuto zemi, ale pro celý díl. Děkuji kolegyně. Určitě si všichni velmi přejeme, aby Středoafrická republika znovu nastolila mír a aby Eh, vlastně se plnily eh, naděje a důvěra všech obyvatel v rozvoji. Já bych rád položil několik takových metodologických otázek nyní. Parlament a zejména výbor pro rozpočet, tak samozřejmě nám leží na srdci rozpočtová jednota. Ale znásobování počtu různých svěřenských fondů, to vlastně je v rozporu s tímto základním principem, který tedy zajišťuje lepší čitelnost, abych tak řekl, srozumitelnost rozpočtu pro evropské občany. Ve zprávě v polovině období která v listopadu byla předložena na plenárce, tak jsme připomněli, že nám velmi leží na srdci tato rozpočtová jednota a vyjádřili přání, aby jak si se vnesl pořádek, aby se omezil ten počet různých nástrojů a speciálních nástrojů, což vede k určité to, co my nazýváme rozpočtová galaxie na takovém schématu by se objevilo to srdce toho systému, to znamená evropský rozpočet a potom taková celá škála, celá galaxie fondů, nástrojů, přidružených rozpočtů a dalších věcí, které stěžují srozumitelnost rozpočtu. Takže bych velmi rád, eh, aby nám komise vysvětlila ohledně tady toho principu, jaká je přidaná hodnota. Vzpomínám si, že v roce 2014 byl ten fond tedy vytvořen z důvodu nouzové situace, protože to bylo naléhavě potřeba. Můžeme to považovat tak, že za pět let jsme stále v nouzové situaci a pokud se, jak si budeme simulovat budoucnost, co se tedy týká příštího víceletého finančního rámce, bude tedy znovu potřeba udržovat tyto svěřenecké fondy a nebo můžeme to považovat tak, že ty příslušné eh, prostředky se dostanou do rozpočtu EU a pokud tam budou příspěvky z různých zemí, které vyjádří svou solidaritu a svou štědrost, tak budeme mít možnost využít ty přidělené zdroje, eh, příjmy. Také bych byl rád, kdyby nám komise upřesnila, jaká je doplňkovost tohoto fondu, jak se doplňuje s jinými finančními nástroji a intervencemi Evropské unie v Středoafrické republice. A potom bych se chtěl zeptat DJ Bač, aby nám upřesnilo, z jakého důvodu jsme nedostali zprávu o svěřeneckých fondech od listopadu 2018. Ještě jedna otázka za mě. Ta se týká ča- té částky financování 40 milionů, nebo kolik ta částka rozšíření fondu by měla činit. A pokud se týká toho EDF rezervního fondu, mohl, mohla byste nám trošku popsat, odkud ty peníze přesně pocházejí tedy a jaké jsou ty částky? Jurel? Thank you, Chair. Uh, let me start. Děkuji. Já bych začal odpovědí na některé z těchto otázek a potom kolegyně paní Mauro pohovoří o nebo poskytne další um, vysvětlení. Pokud se týká zdrojů financování toho fondu Beku. Tak um, ta čísla 243 milionů, ta už byla zmíněna jako celková obálka, celkový rozpočet do, roku, do 31. prosince 2018. Z těch 243 milionů, 67 milionů bylo potom poskytnuto ostatními dá, jinými dárci čtyři členské státy, až plus Švýcarsko, už byly zmíněny, že tedy tvořili tyto ostatní dárce, takže to je 67 milionů, což představuje 28% z těch 243 milionů. A ty zbývající prostředky jsou buď z evropského rozpočtu ve výši 63 milionů nebo 26% a z a potom z Evropského rozvojového fondu 100 13 milionů. To představuje 46 Takže toto je vlastně rozdělení těch zdrojů financování. A potom pan Artví možná je tam určité neporozumění. Já zkontroluju tedy to tu zprávu o svěřeneckých eh, fondech, které ty byste měl dostávat na měsíční bázi. Podle já vím, tak jste tu k 31. prosinci dostali, ale já to ještě zkontroluji a potom eh, se, ještě se podívám na to, zda tedy to bylo skutečně posláno. Alespoň já se tedy domnívám, že tomu tak bylo. A možná ta třetí otázka, která by se byla adresována DG Budget, zda zde je ta potřeba eh, v svěřeneckého fondu v příštím víceletém finančním rámci. Ono je pravděpodobně předčasné odpovědět teď na tuto otázku. Je jasné, že nové finanční nařízení poskytuje další možnosti. Je také jasné, že parlament bude muset být zapojen do takovéhoto rozhodnutí a je také jasné, že komise ve svém návrhu příštího VFR předložila řadu návrhů z hlediska flexibility, což možná může snížit potřebu toho, abychom zde měli svěřenské fondy v blíž příštím VFR, pokud tedy komise, návrhy komise budou schváleny v spolu zákonodárci. Takže asi těžko můžeme na tuto otázku odpovědět dnes, ale pokud ta flexibilita navrhovaná komisi bude zachována, tak potom tam bude možná menší potřeba svěřeneckých fondů v příštím z VFR. A teď dávám slovo kolegyni. Děkuji vám. Ano, padly zde otázky potom, proč je stále naléhavé konat ve Středoafrické republice? republice. Tak když se podíváte na stav obyvatelstva, tak máme tam obyvatelstvo, které z více než 50% potřebuje humanitární pomoc. Míra přesídlení je nesmírně vysoká. E, míra umrtnosti e, e, přesídlenci nebo uprchlíci jsou mimo zemi. Děti, které nemohou v posledních letech navštěvovat školu, jejich počet je nesmírně vysoký. My jsme doufali ve zlepšení situace, ale to nenastalo. E, mírová dohoda e, o které jsme hovořili, e, která byla podepsána před měsícem a půl, ještě musí být implementována, že ozbrojené skupiny musí být odzbrojeny, musí být uvedeny Eh, v jakýsi legální způsob života, protože ten ilegální způsob života jim zajišťuje samozřejmě lukrativnější život. Eh, my musíme eh, zajistit usmíření mezi komunitami, protože mnohé z komunit byly eh, výrazně dotčeny eh, násilím, které se rozpoutalo mezi jednotlivými skupinami, takže je zde množství práce na zlepšování situace a také kapacita státu je rovněž jednou z funkcí bezpečí. Eh, pokud nebude panovat bezpečí, tak eh, stát nemůže fungovat. To teprve eh, začíná v některých městech, ale potřebuje to čas a my chceme tento proces doprovázet Potom zde také zazněla otázka o doplňkovosti s ostatními fondy a nástroj Evropské unie. Tady bych chtěla říct, že právě svěřenský fond Beku začal v roce 2014, kdy jsme neměli skoro nic na ohledně bilaterálních eh, měli jsme jen nějaký podepsaný indikativní program v rámci FED, ten byl podepsaný v roce 2017, používali jsme na určité nástroje v rámci tohoto ale tohoto eh, eh, fondu, ale byly to jen takové velmi drobné, velmi cílené jednorázové akce, aby se zajistily nějaké základní potřeby, například vyplácení mest. Takže museli jsme Eh, to opravdu, aby se vypláceli alespoň minimální mzdy, aby se stát jaksi nezhroutil. Takže to se dělalo na začátku, když jsme neměli svěřenský fond a potom eh, jsme začali jaksi rozšiřovat tu aktivitu. Teprve v rámci 2017 se podepsal ten více strukturovaný národní program, tam například zahrnuje se i sociální odvlast, zdravotnictví, školství, tak aby ty příspěvky byly přidělovány, ale aby ty projekty byly také prováděny. Toto jsme velmi bedlivě sledovali, tak abychom přímo pomáhali obyvatelstvu. A v roce 2018 došlo k dalšímu vývoji. Také jsme se zapojili další odvětví, a to odvětví reformy bezpečnosti, kde tedy působíme v oblasti justice, tedy spravedlnosti, policie a to se doplňuje s ozbrojenými složkami, co dělá Evropská mise v oblasti obrany. Nebylo by k ničemu, aby vlastně se rozvíjely vojenské složky, pokud by tam nebyl ten dal, ty další eh, části toho eh, řetězce, to znamená justiční systém, soudy a tak dále. A takže ta doplňkovost je opravdu velká, velmi nám leží na srdci, abychom ji zajišťovali. Možná poslední otázka paní McEwen týkající se budoucího financování co se týká toho. Bylo mi řečeno, že tam je ještě dalších 40 milionů, tak bych chtěla vědět, odkud to pochází, zdali z Evropského rozvojového fondu, <clears throat> jestli to eh, z 11. Eh, programu nebo přímo z EDF. My jsme navrhli, že kromě těch dodatečných eh, fondů ze strany členských států, jak jsem řekla, Francie, Německo, Itálie a Švýcarsko, to by bylo asi 70 milionů celkem, tak my navrhujeme, že z 11. Eh, rezervy EDF bychom mohli zmobilizovat až 40 milionů a tím bychom eh, <clears throat> doplnili národní programy pro Středoafrickou republiku. Týkalo by se to eh, boku, ale také počítáme s příští příštími eh, volbami, protože eh, volby jsou pro nás také zcela klíčové. Děkuji. Možná bych ještě eh, chtěla říci, že kdo nepracujete v oblasti rozvojových fondů, co se týče humanitární pomoci v dlouhodobém horizontu, tak to není možné, protože máme finanční pravidla a je potřeba o to žádat každý rok a to je velký problém, protože my to nemůžeme řešit v ročních eh, programech. My hovoříme o pojít eh, mezi humanitární pomocí a rozvojovou pomocí a je potřeba to financovat. Eh, jedná se teda, tedy o to, že dlouhodobé krize by měly eh, víceleté financování. Je to velký eh, problém, o kterém víme. A to je to, co dělají svěřenské fondy, že se vlastně schromáždí prostředky tak, aby se mohly řešit dlouhodobé humanitární krize. Musíme se snažit to zjednodušit, celý tento proces financování v budoucnosti. Nevím, zali pane předsedo souhlasíte s tím, že nikdo není proti tomu, že by se tento fond eh, prodloužil. Eh, paní Kenga o tom eh, hovořila a možná tedy můžeme připravit dokumenty pro koordinátory a připravit dopis pro pana Tajányho a tam bychom tedy napsali, že souhlasíme s pokračováním fondu. A potom další věc, ohledně toho, že by se to mělo sjednotit, mít jeden jediný rozpočet. Vy jste mi jednou ukázal celý váš plánek, kde jsou všechny fondy a jak je to zmatené. A já souhlasím s tím, že by se to mělo zjednodušit. Ale to bude asi případ příštího víceletého finančního rámce. Eh, tady eh, jednáme o konci víceletého finančního rámce, ale příští v FR je druhá věc. Podporujeme tedy prodloužit tento fond a je potřeba podpořit tuto velmi mladou eh, demokracii. Oni určitě potřebují Evropu a nemají žádné jiné další partnery. Já zcela souhlasím s tím závěrem, který jste právě vyvodila, drahá Lindo. Pokud chceme snížit počet svěřeneckých fondů, jak jste připomněl zástupce komise, tak zde musí být určitá flexibilita v příštím víceletém finančním rámci. A pokud schválíme tolik svěřenských fondů, tak to by to bylo z důvodu rigidity, neflexibility víceletého finančního rámce a z toho, že zde nemáme skutečnou marži pro flexibilitu. Takže tento vzkaz zde jasně zazněl z formálního hlediska možná bychom, si nastín, bychom měli nastínit návrh dopisu koordinátorům jednotlivých výborů a jakmile tedy získáme jejich souhlas nebo dojem, tak pošleme tento dopis předsedovi Tajanimu, sdělíme to potom na příští plenárce, příští nebo té poslední dubnové. A za těchto podmínek se domnívám, že vlastně zajistíme to prodloužení o 18 měsíců tomuto fondu BEKu. Takže děkuji. Tímto ukončuji naši společnou schůzi výboru DV a Badže. Děkuji vám, Lindo, a kolegům z výboru DV, kteří se k nám dnes odpoledne připojili. Já bych jen za, pro kolegy DV chtěla říci, máme společnou schůzi s výborem ITRE 1G3. Eh, takže já vám děkuji nejen za dnešek, ale za vaši spolupráci po celých pět let. Výbor eh, pro rozpočet podporoval výbor DV v našich rozhodnutích, v naší práci, takže děkuji.